tématech a v myšlenkách jsme v Bosnu u obětí jejich příbuzných a také se zraněnými. Děkuji vám za pozornost. Jako další bod na programu je rozprava o budoucnosti Evropské unie a začneme prohlášením pana Jirkyho Katajnena, který je ministerským předsedou Finska. Eh, pane premiére, já vás vítám v Evropském parlamentu a zároveň vítám jeho eh, doprovod pana Alexandra Štupa, eh, ministerského, pardon, ministra zahraničí a našeho dlouholetého kolegu, který se vrátil na, svůj, na svoji domácí půdu. Tak Mm, jestli, já jsem se ho zeptal, jestli je ve eh, stejném hotelu jako vždy, všem není tomu tak. Eh, dámy a pánové, eh, k tomu k této debatě nebude catch the eye, takže prosím, nesnažte se nyní přihlásit do debaty. A také mám potěšení a čest přivítat zde předsedu komise pana Barosa. Ano, klidně můžete zatleskat panu Barosovi pokud chcete, eh, konstatuji, že vlastně jenom eh, pan Weber a pan Petering eh, tady a pan Kele také. To je překvapení. Takže, pane Katajnene, vítejte a máte slovo. Mr. President, honorable members. Pane předsedo, vážení poslanci, jak už říkal právě pan předseda, včera jsme slyšeli tragickou zprávu o útoku v Bostonu Tři lidé přišli o život, více než stovka eh, je zraněna a my teď máme na mysli jejich eh, příbuzné a pozůstalé. Dokud ale nevíme přesně, kdo spáchal tento čin, tak bychom se měli počkat na eh, to, co oznámí americké úřady. Bez ohledu na to, kdo to způsobil, tak chci říci, že my, Evropané, budeme vždy pomáhat našim americkým přátelům. Pane předsedo, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat předsedovi parlamentu Šulcovi za toto pozvání, abych předstoupil před Evropský parlament. Je to pro mě velkou ctí, protože já mám eh, eh, během celé své profesní dráhy velký zájem o evropskou politiku. Patřím k těm, nebo k té generaci, která díky evropské integraci měla mnohem více příležitostí eh, se realizovat než v plnosti. Například Část svých studií jsem eh, dělal na University of Leicester ve Spojeném království jako student eh, na programu Erasmus. Jsem tam eh, rok studoval evropské, evropská studia. A tato zkušenost mi otevřela oči důležitosti evropské integraci. Byla to období velkého optimismu. Finsko tehdy vstoupilo do Evropské unie. Zrychlilo se provádění hospodářské a mm, měnové unie. Připravovali jsme se na další vlnu rozšíření, která eh, sjednotila Evropu. Pane eh, předsedo, dnes žijeme ve velmi eh, obtížné době. Jsme uprostřed velmi zásadní debaty o budoucnosti Evropské unie. A já jsem velmi rád, že mám nyní příležitost se s vámi vyměnit názory na tuto problematiku. Přišel jsem nejenom, abych vystoupil se svým projevem, ale také, abych si vyslechl vaše názory. Debata o evropské integraci je trochu zastíněna hospodářskou krizí. People, eh, eh, lidé si dělají obavy eh, o svá místa, o své důchody, o budoucnost svých dětí. Nezaměstnanost mladých je tak velká, že je evidentní, že mnoho lidí si dělá starosti a dokonce je se hněvá. Tato eh, atmosféra v mnoha částech Evropy je velmi pesimistická, měli bychom to upřímně přiznat. Všichni jsme museli učinit obtížná rozhodnutí eh, během finanční krize. V důsledku toho vzrůstá populismus a nacionalismus. Ta bolestná rozhodnutí podkopala důvěru eh, občanů v evropský projekt. A já se bojím, že se tím Eh, izolujeme, spíše než abychom se více otevřelo, že pochybujeme o motivech, které nás vedou k těmto rozhodnutím, místo toho, abychom se více sjednotili. A také nasloucháme některým extrémním hlasům eh, v rámci této debaty, spíše než abychom přijímali a eh, hovořili pragmaticky. A samozřejmě my jako vedoucí představitelé našich zemí musíme reagovat na obavy lidí a na jejich strach ale nemůžeme si touto debatou otrávit eh, celou myšlenku evropské integrace. Nesmíme, aby nacionalisté a populisté dominovali tuto debatu. A nemůžeme také neustále obvinovat Evropskou unii ze všech potíží, kterými teď procházíme. Já chápu, že někteří eh, chtějí eh, rozmdychat spory mezi jihem a severem ale když budeme rozděleni, tak ztratíme schopnost eh, budovat eh, společnou Evropu. A to si nemůžeme dovolit. Eh, musíme učinit obtížná rozhodnutí a musíme je učinit jednotně. Pane předsedo, vážení poslanci, naší povinností jako politických představitelů je prezentovat důvěryhodná řešení ekonomických a politických problémů. Musíme vysvětlit občanům, proč je hlubší evropská integrace správným postupem. Musíme usilovat u důvěru eh, našich občanů a musíme se postarat o to, aby většina evropských občanů považovala integraci za spravedlivou. To rozhodně není jednoduché, ale myslím, že eh, bychom měli usilovat evropskou integraci, která bude ku prospěchu všech. Jinými slovy, potřebujeme, aby ta integrace byla spravedlivá a férová ke všem. Chápu, že lidé v různých členských státech eh, mají různé názory na to, jestli jejich život a jestli jejich společnost je spravedlivá a férová. A já si myslím, že Evropa by v budoucnosti spravedlivější být eh, mohla. Pro mě to znamená, že Evropská unie se bude eh, nadále opírat o společné hodnoty a společná pravidla, která budou dodržována všemi, a to vždy. Spravedlivá integrace podle mě také znamená, že zatímco členské státy eh, pokračují v integraci, tak si udrží pořádek u sebe doma. Měli bychom mít možnost, měli mít eh, příležitost si důvěřovat a opírat se jeden od druhého, ale nemůžeme se zbavovat odpovědnosti. A co je také důležitější, spravedlivá integrace znamená, že Evropská unie bude fungovat eh, tak, aby jí lidé mohli důvěřovat a mohli ji považovat za vlastní. Je to otázka demokratické legitimnosti a odpovědnosti. Jak vidíte, neříkám nic světoborného, pouze žádám, abychom se společně dohodli na společných pravidla, potom je dodržovali. Abychom společně hledali řešení, která potřebujeme, abychom si udrželi náš vlastní dům v pořádku, tak aby si všechny členské státy mohly vzájemně důvěřovat. Říkám to naprosto jasně, potřebujeme více Evropy a potřebujeme také více národní zodpovědnosti. Nemůžeme mít jedno bez druhého. Pane předsedo, dovolte mi nyní, abych vysvětlil, jak vidím spravedlivou integraci v praxi. Chci se zaměřit na tři otázky a na všechny se podívat z pohledu té spravedlivé integrace. Za prvé musíme eh, respektovat společné evropské hodnoty a pravidla, která jsme přijali. Evropská unie je mnohem více než jenom společenství volného obchodu. Je to společenství sdílených eh, hodnot. Musíme tyto evropské hodnoty bránit, když jsou napadány, protože pokud to neuděláme, tak tím podkopeme eh, důvěryhodnost Evropské unie nejenom v očích světa, ale v očích našich vlastních občanů. Pokud budeme přehlížet porušování práva, korupci, nebo pokud se nám nepodaří zamezit daňovým únikům, a daňovým rajům, tak tím podkopáváme naše vlastní úsilí budovat lepší Evropu. Jako eh, Unie hodnot jsme se rozhodli, že integrace musí být založena na demokracii. Rozhodli jsme se, že násilí nahradíme právním státem. Všichni víme, že demokracie nemůže fungovat, pokud se nebudou dodržovat pravidla. V evropském kontextu to znamená, že musíme dodržovat komunitární metody. Paradox dnešní rozpravy je v tom, že silná pravidla a silné evropské instituce jsou někdy považovány za ohrožení členských států. Ve skutečnosti je ale opak pravdou. Právní stát a společné instituce chrání členské státy, zejména ty malé. Za druhé, musíme nalézt správnou rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Evropská unie je společenstvím, které se zakládá na solidaritě. Solidarita je Eh, součást eh, naší vlastní podstaty. Finsko chce sehrát svou roli, náš eh, příspěvek do evropského rozpočtu bude zvýšen, my to přijímáme jako jeden z prvek této evropské solidarity. Finsko také pomáhá zemím, které potřebují finanční pomoc. Děláme to prostřednictvím mechanismu na řízení krize, Eh, prostřednictvím přímých půjček a také prostřednictvím Evropské centrální eh, banky. Ale tato solidarita se nemůže obejít bez eh, vlastní zodpovědnosti členských států. Všichni musíme dělat své domácí úkoly a všichni musíme činit politická rozhodnutí, když to situace vyžaduje. Evropa by měla pomoci, když je to potřeba, ale v konečném důsledku je to každý členský stát, který musí nést zodpovědnost za pořádek ve vlastních eh, financích. národní politice musí rozhodovat o příjmech a výdajích a národní parlamenty a národní vlády mají zodpovědnost za reformy, které se ve členských státech provádí. Za třetí, aby byla Evropa silnější, musíme eh, postoupit s integrací. Naše vláda podpoří hlubší integrace, pokud bude spravedlivá ke všem členským státům. Naší největší eh, výzvou je vytváření pracovních míst v Evropě. Příliš mnoho Evropanů, zejména mladých lidí, je dnes bez práce. Nezaměstnanost je problém celé společnosti, ale v první řadě je to problém pro ty jednotlivce, kteří eh, mají problémy se uživit. Já jsem eh, minulý týden byl na návštěvě v Portugalsku, v Lisabonu, kde jsem hovořil se studenty na univerzitě Eh, měl jsem velmi pozitivní eh, pocit z jejich eh, talentu a energie, ale v celé té debatě hovořili o tom, že se dělají obavy z budoucnosti. Já přesně vím, jaký je to pocit, protože v 90. letech i Finsko si prošlo svou vlastní finanční krizí. Bylo, měli jsme 20% nezaměstnanost, byli jsme na okraji bankrotu Přišli jsme o celých 10% HDP během několika málo let. Já jsem v té době byl sám eh, student na vysoké škole a pamatuji si, že jsem si eh, říkal, že nikdy najdu eh, pracovní místo, že nikdy si nebudu moci pořídit vlastní bydlení. Nechtěl jsem ani absolvovat školu, protože jsem si říkal, že je bezpečnější zůstat na vysoké škole spíše než jít na pracovní trh ale přesto se Finsku podařilo tu, eh, tu krizi překonat. Ale v mnoha ohledech ještě pořád za to platíme eh, cenu. A proto si myslím, že vytváření pracovních míst by mělo být naší největší prioritou v Evropě. Víme, že neexistuje žádná zkratka k vytváření udržitelných eh, pracovních míst. Kdyby taková zkratka existovala, tak už bychom si určitě zvolili. Já plně podporuji návrh předělit 6 miliard euro z evropského rozpočtu na boj s nezaměstnaností mladých. A jsem také velmi rád, že Evropská rada přijala koncepci eh, záruky pro eh, zaměstnání mladých. To mladí lidé potřebují. Co je také důležité, je, abychom byli globálně konkurenceschopní. Evropa musí být konkurenceschopná tak, aby podniky mohly investovat a vytvářet pracovní místa Evropa se musí eh, znovu dostat do popředí při vývoji nových technologií a nových eh, hospodářských sektorů. Klíč eh, k ekonomické budoucnosti Evropy je v reformách a v otevřenosti. Musíme pracovat ve spolupráci s trhy, ne proti nim. Pane předsedo, všichni jsme přijali velmi náročná rozhodnutí, abychom změnili systém hospodářského řízení a zprávy v Evropské unii. Já bych chtěl poděkovat tomuto parlamentu za přijetí velmi důležité legislativy, jako je Sixpack a Tupac. E, provádění těchto nových pravidel si někdy bude vyžadovat velmi bolestné národní reformy. Strukturální reformy také nepřinášejí ovoce přes noc, ale reformy jsou nejúčinnějším a nejudržitelnějším e, ekonomickou pobídkou v dlouhodobém výhledu. Pokud všichni budou dodržovat tato nová pravidla, tak naše ekonomiky to posílí. To není pouze ekonomická teorie, je to čistě zdravý rozum. Děkuji, eh, pane předsedo. Vnitřní trh a komunitární obchod je eh, důležitý pro hospodářský růst. Eh, dostali jsme mnohého, ale to nestačí. Zboží se v Evropské unii obchoduje bez velkých problémů, ale služby obchod se službami není až tak flexibilní, stejně tak digitální vnitřní trh nám nabízí obrovské příležitosti pro hospodářský růst. Komise odhaduje, že evropská ekonomika by mohla vzrůst nebo eh, mohla získat 500 eh, miliard euro do roku 2020. Myslím, že by eh, bylo pošetilé tohoto potenciálu nevyužít elektronické obchodování a digitální obsah si vyžadují fungující digitální trh. To postupně eh, pokračuje díky Evropskému parlamentu, ale ten pokrok je velmi pomalý. Musíme mít inteligentní regulace, tak, abychom podpořili dynamickou eh, digitální ekonomiku. Eh, máme povinnost uvolnit ten obrovský potenciál našeho zahraničního obchodu a vytvářet pracovní místa. Evropská komise Eh, odhaduje, že realizace ambiciozního plánu volného obchodu vytvoří 2 miliony pracovních míst v Evropě. Musíme otevírat trhy a musíme dát evropským podnikům příležitosti, které potřebují. Evropané mají dovednosti a kreativnost pro to, aby byli úspěšní na globálních trzích. Pokud se uchylíme k protekcionismu a budeme eh, vytvářet eh, překážky, tak se tím budeme izolovat od ekonomického vývoje ve zbytku světa. Zahájení vyjednávání o vzájemném obchodu se Spojenými státy a Japonskem je eh, velmi důležité, měli bychom to udržet eh, v pohybu, neměli bychom zabřednout do zbytečných podrobností, posílí to také naši hospodářskou unii, měli bychom eh, teď finalizovat bankovní unii. Podle mě je to výborný příklad spravedlivé integrace. Jde o to, jak omezit nepřiměřená rizika a také tím můžeme ochránit prostředky daňových poplatníků, kteří potom, kteří v minulosti museli zachraňovat nadměrně veliké a málo kapitalizované banky. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, Dovolte, abych zhrnul ty tři body, jak eh, budovat Evropu v budoucnosti. Potřebujeme mít eh, plně integrovaný evropský trh s energiemi. Energie je hnací silou ekonomiky, potřebujeme to vzít velmi vážně, musíme přijmout jednotný postup, také musíme zrušit dotace, které podkopávají a které narušují tržní síly. Musíme také více investovat do energetické infrastruktury. Musíme také zlepšit fungování eh, systému s povolenkami eh, emisí. Za druhé potřebujeme přijmout konkrétní kroky v oblasti evropské bezpečnostní a obrané politiky. Evropa musí přijmout více odpovědnosti za svou vlastní bezpečnost, což znamená, že se musíme naučit více spolupracovat. Více spolupráce také znamená lepší překonávání bezpečnostních výzev. Můžeme tím také nést společně finanční eh, náklady, můžeme tím také podpořit náš obraný a bezpečnostní průmysl. Já se těším na eh, naši budoucí debatu o těchto otázkách eh, na půdě Rady. A za třetí musíme udržet proces rozšiřování vchodu Evropská unie musí zůstat otevřena dalším kandidátům, kteří to zaslouží. Pane předsedo, vážení poslanci, příští evropské volby se budou konat za rok. Budou to nesmírně eh, důležité a výjimečné volby, protože to bude jakási zkouška evropské legitimnosti Evropské unie. Výsledek ukáže budoucí směřování eh, společného evropského projektu. Evropská integrace nikdy nečelila podobným problémům jako dnes. Eh, musíme je bránit a měli bychom to dělat s hrdostí. Evropská integrace vytvořila prostor míru, stabilitu a pro stability a prosperity v Evropě Ehm, tak jako někdy v minulosti a bude tomu i nadále Evropská unie vyjde z celé krize posílená. Bude to eh, chvíli trvat a cesta před námi není úplně snadná. Musíme se ale zaměřit na to, co nás spojuje, ne na to, co nás rozděluje. Musíme budovat eh, vzájemnou důvěru, protože společně jsme silnější, než bychom byli každý sám za sebe. A musíme také posílit spravedlnost evropské integrace. Spravedlnost je nejlepší způsob, jak si získat důvěru našich občanů. A to je naše povinnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane premiére Katajnene. A nyní za komisi promluví pan předseda Varoso. Pane předsedo, pane ministerský předsedo, dámy a pánové, Dovolte, abych eh, na začátku eh, projevil hlubokou soustrast eh, s obětmi a zraněnými v teroristickém útoku ze včerejška. My jsme v myšlenkách se našimi americkými přáteli. Dámy a pánové, pane předsedo, je mi potěšením své eh, moci promluvit, eh, když eh, je tady mezi námi pan ministerský předseda Katajnen a debatuje budoucnost Evropské unie s Evropským parlamentem. Já bych mu chtěl poděkovat za jeho osobní příspěvek k evropskému projektu. Je oddaným zastáncem demokracie, transparentnosti a dialogu v Evropské unii On sám a jeho země je symbolem Evropské unie, jež je společenstvím hodnot. A tím se dostávám k prvnímu bodu, eh, který bych chtěl zde zmínit. A sice, eh, jak Finsko stělesňuje právní stát a lidská práva pro všechny. Bez ohledu na velikost, ekonomickou váhu, historii či kulturu, je naše unie, unie členských zemí e, založenou na společných hodnotách a zájmech. Respektuje práva a naslouchá hlasu každé členské země. V tomto prostředí Finsko ukazuje, že nezáleží na velikosti, pokud chce někdo posunout Evropskou unii vpřed. Jde spíše daleko na odhodlání a na plnění našich záležitostí, jako jsou společný trh, digitální agenda a podobně. Finsko je určitě tvůrcem a spolutvůrcem eh, evropské politiky. Pokud se týče právního státu a spravedlnosti, současné předsednictví na to klade velký důraz. V současné době se snažíme z tohoto důvodu právě bojovat proti daňovým únikům, což je obrovská částka v Evropě. Každý rok nám de facto na daních mizí prostředky, které by naplnily celý víceletý rámcový finanční plán. A to prosím každý rok. Z tohoto důvodu já vyzývám členské země, aby co nejrychleji schválili návrh komise a také, aby se rychle proběhly vyjednávání se Švýcarskem a dalšími eh, našimi sousedy eh, v oblasti daňových úniků a podvodů, zejména v oblasti DPH. Důležité je, abychom se co nejrychleji dohodli na plánech, jak naplnit to, co komise navrhla v loňském roce, pokud se týče daňových úniků. Máme zde nyní iniciativu, aby koncem tohoto měsíce proběhl společný seminář s komisí na toto téma. Pane předsedo, dámy a pánové, v posledním eh, projevu v Dublinu jsem zdůraznil, jak eh, důležitou roli a vůči roli hraje Finsko, pokud se týče eh, boje proti únikům a korupci. Zde je Finsko třetím nejlepším na světě. My se v současné době snažíme vyrovnat s krizí a posílit dlouhodobou konkurenceschopnost a je důležité predy, abychom se učili z finských zkušeností. Jsou to zkušenosti eh, velice tvrdé. Finsko si prožilo svoji vlastní bankovní krizi v 90. letech a vybřehlo z ní eh, reformou a změnou v ekonomiky, přičemž ovšem byly eh, zachovány principy sociálně tržní ekonomiky. Mnohé členské země se tímto příkladem nyní řídí a Finsko je podporuje solidárně. Finsko také se hrává důležitou roli v utváření bankovní unie. Poslední události na Kypru nám ukazují, jak je to důležité a naléhavé. Mm, nyní je důležité, abychom se eh, dohodli na eh, společném dohledovém mechanismu a v červnu komise eh, předloží příslušný návrh. Ovšem ještě důležitější je, aby to bylo vnímáno jako něco, co je trvalého, nejenom jakási jednorázová akce. Což je ve Finsku eh, jasné už léta všem. Pane předsedo, Finsko vede dialog s evropskými partnery předkládá návrhy a projevuje se jako aktivní a angažovaný člen naší unie. A já jim za to děkuji a blahopřeji jim k tomu. Chtěl bych poděkovat Finsku za to, eh, jak, jsou, jak se jak nadále usiluje o jednotu naší unie. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Nyní jménem Evropské lidové strany promluví pan Josef Dohl. Pane předsedo parlamentu, pane předsedo komise, pane premiére, já se chci připojit k tomu, co řekli řečníci přede mnou, když vyjádřili soustrast obětem atentátu v Bostonu. Ano, musíme mít sílu eh, bojovat proti tomuto terorismu. Jak bylo řečeno, ještě nevíme, eh, kdo spáchal eh, atentát, ale v každém případě prostě to není normální. Eh, společnost, ve které je svoboda, kde jsou lidé, kteří nikomu neublížili, pouze se věnují sportu a prostě jsou zabiti v atentátu. Já myslím, že zejména když svoboda se projeví ve sportu, není možné připustit takové atentáty. Pane premiére, já jsem si vyslechl váš projev s velkou pozorností. To vás nepřekvapí, že s vámi budu v celé řadě věcí souhlasit. Eh, především několik eh, poznámek a pak eh, několik otázek. Především smysl slov Evropa je více než jen projekt hospodářské integrace. Sám jste to řekl. Evropa jsou také sdílené hodnoty. Máte zcela pravdu, když toto říkáte. Dnes bez Evropy by určitě situace byla mnohem vážnější a to často říkám. Stačí podívat se na Island, který zbankrotoval. Já můžeme pomyslet na problémy, eh, které prožívá Řecko, Španělsko, Irsko, ale kde by byly bez Evropy? Je třeba bojovat proti extremismu. Nejlepší způsob, jak k tomu eh, přispět, je hovořit pravdu, být odpovědný, ale také být solidární a e, také usilovat o větší evropskou integraci. Nemám strach to říct i v tom obtížném okamžiku krize, kdy každý má tendenci vracet se zpět, uzavírat se do sebe, vracet se sobě domů. E, to přece není žádné e, špatné slovo, nejde o nějakou uniformizaci. Harmonizace, to přece znamená také spojit síly. Pokud jde o týdenní eh, pracovní dobu, eh, dovolené, odchod do důchodu, sociální eh, dávky, musíme pracovat na stejných základech. Společný trh přinesl velký pokrok, ale právě protože přetrvává tak velká část národních pravomocí, tak přetrvávají problémy. A já vím, o čem hovořím i jako podnikatel. Vidím, jak je narušená konkurence, hospodářská soutěž, jen kousek kousek dál za Rýnem když vezmeme, jak obrovský rozdíl v nákladech má můj podnik a podnik vedle za Rýnem. Je to 1,200 milionů. Takže bez určité harmonizace to skutečně není možné. A podniky, nedojde k harmonizaci, prostě budou muset odcházet tam, kde je to pro ně výhodnější, jinak budou zavírat, bankrotovat. E, ano, některé podniky skutečně zmizely. Vážení kolegové, problém je, že dnes členské státy, e, každý sám na svém písečku, se snaží reagovat na problémy. Potřebujeme více Evropy. A já s vámi souhlasím, pane premiére, musí to být spravedlivá Evropa. V Evropě je nezaměstnanost ale jsou tam také pracovní místa. A problém je, že prostě pracovní, volná pracovní místa a nezaměstnaní nejsou na jednom místě. Nesetkávají se ve stejném místě. Proč to nezorganizovat celoevropsky? Proč nevyužít eh, celkovou vizi, kterou nám dává Evropa? Eh, v oblasti vzdělávání, školství, výzkumu či v oblasti politiky soudržnosti máme určité páky, abychom eh, pokročili v mobilitě pracovníků. Nebudeme-li mít evropský výzkum, eh, pak prostě vůbec nemá smysl rozdělovat eh, pomoc eh, jednotlivým státům pro projekty, které nejsou celoevropské. Musíme mít odvahu jít tímto směrem. Dále otázka boje proti nezaměstnosti mladých. V této věci jsme velice rádi, že vaše vláda se připojuje k iniciativě. Ale musí mít ještě dál. Většina tohoto parlamentu, pane premiére, podobně jako vy si přeje silnější Evropu se silnějšími státy a silnější ekonomiku. Abychom k tomu dospěli, musíme využít všechna pravidla. Větší transparentnost, rozpočty musí být vyvážené. Eh, deficity se musí snižovat, eh, protože nemůžeme žít nad poměry. Eh, to musíme také říci otevřeně, pravdivě, vytvořit důvěru pro investice. Bude to ale všechno stačit. V některých zemích, které jsou nejvíce postiženo krizí, jsou tak vysoké úroky, že podnikatel, i kdyby měl sebe lepší projekt, ho nemůže financovat v Řecku podnikatel mi řekl, mám investovat, když úrok na investici je 10 až 12 Já jsem odpověděl, ne, v takové situaci skutečně není možné investovat s tak vysokým úrokem 10-12 To znamená, že v té zemi není možné vytvářet pracovní místa. To je problém, se kterým musíme bojovat. A já se kladu otázku, abychom zvítězili nad nezaměstnaností a hlavně eh, nezaměstnaností mladých. Musíme něco najít. Já možná některé budu šokovat, ale není už čas přemýšlet o tom, abychom odpovědným způsobem eh, mutualizovali část eh, eh, dluhu, aby úroky pro investory byly stejné ve všech zemích. Já neříkám uniformizované, ale harmonizované. Já vám kladu tuto otázku. Máte-li nějaký jiný lék, velmi rád ho přejmu. A dále je také třeba snížit úroky tak, aby podnikatelé mohli podnikat a vytvářet pracovní místa, aby mohli investovat. Samozřejmě taková částečná mutualizace musí jít ruku v ruce s lepší zprávou věcí eh, hospodářských a musí také mm, obsahovat vzájemné záruky, abychom se vyhnuli nějakým skrytým dotacím nebo aby se jeden stát nekryl druhým státem. Každý musí zajistit svou solventnost. To je velmi důležité pro evropskou konvergenci. Vážení kolegové, potřebujeme také větší konzistentnost. Ehm, vaš, eh, váš projev, eh, pane eh, premiére, končí velice dobře a já tady už vlastně to trošičku zkracuji. Potřebujeme ještě třetí cestu a to je zdravý rozum. Naše historie to prokázala čím více pracujeme společně, čím více jsme integrováni, lépe se daří našemu kontinentu a tím více nás Evropa chrání. Děkuji vám za pozornost. Eh, kolega eh, Pane kolego Dole, eh, vy jste vyvolal potlesk i na tribunách nahoře. Nicméně bohužel musím konstatovat, že podle našeho jednacího řádu není Eh, možné, aby na tribunách zaznívaly projevy politických názorů. To je privilegium poslanců. Nicméně já chápu, proč jste tleskali. Nyní za socialisty a demokraty dostane slovo pan kolega Svoboda, předseda této frakce. Pane předsedo, já bych eh, také rád eh, zdůraznil, že to, co řekl náš předseda parlamentu eh, k Bostonu a k našim eh, soustrasti, že k tomu se připojujeme. Pane ministerský předsedo, eh, vy jste hovořil o férové integraci. Já samozřejmě souhlasím. A to je vlastně to, oč musíme bojovat v Evropě. V Evropě se potýkáme s katastrofální situací, nezaměstnanost, sociální situaci, situace mládeže. A mnozí občané také nesouhlasí s evropskou politikou a stavějí se v rostoucí míře proti Evropě. A toto je to nebezpečí. Není to o jednotlivých konkrétních politikách. Je třeba, abychom brali v úvahu obavy našich občanů a nesklouzávali přitom do populismu. Ale abychom byli spravedliví, jste hovořili o situaci ve Finsku eh, před několika lety. Eh, tehdy ovšem eh, Finsko nebylo v eurozóně, také eurozóna nebyla. Také případ Lotyšska, který se zde opakuje, Eh, to také nebyla, eh, nebylo za dob eurozóny nebo v rámci eurozóny. Eh, v eurozóně je situace jiná a my musíme hledat evropštější řešení. Jsme v depresi, jsme v recesi a bohužel politika Evropské unie k tomu jenom přispívá. Jak tedy můžeme v této situaci získat evropské občany pro reformu pracovního trhu, jestliže se hovoří zejména o omezování sociálních eh, výdajů, eh, sociálních třeba, eh, nebo výdajů třeba v případě Portugalsku do vzdělávání. Ano, zeptali jste se třeba portugalských občanů, co si myslí o trojce a o politice Evropské unie vůči jejich zemi. Ano, trojka co si dohodla a portugalský ústavní soud eh, to prohlásil za protiústavní. Takže my skutečně musíme změnit svou politiku. Máte pravdu, že férová integrace znamená také spolupráci mezi severem a jihem. Já jsem ve Finsku byl několikrát a vždycky jsem se pokoušel eh, být v kontaktu s institucemi, se startupy a tak dále. Eh, Finsko má mnoho, eh, čím se může chlubit, nejenom makroekonomie, také mikroekonomie. Proč tedy eh, nevyužijeme spolupráce mezi severem a jihem, aby eh, se toto uskutečnilo také jinde? Nyní k makroekonomické situaci Komisař eh, Ren, který má tento rezort na starosti, neustále říká, že příští semestr bude lepší, ale tak to opakuješ několik let. Ovšem, toto není ta Evropa, kterou jsme si představili. A také Evropská trojka příliš nefunguje. Eh, dochází ke sporům o kompetence. Já myslím, že to by mělo přestat, Podívat za politiku zodpovídá komise a osobně pan Ren, já chci, aby ta odpovědnost, na to odpovědnosti byla tvář, ne jenom nějaká trojka, což mnozí nevědí ani, co to je. Je to prostě jakýsi e, e, byrokratická instituce či soubor institucí. A to nejde. My musíme rozhodovat demokraticky. Občany stále více eh, hněvá Eh, tady toto byrokratické řešení problému. No a nyní k růstu. My potřebujeme více růstu, abychom přesvědčili občany o naší politice. Ale samozřejmě eh, reformy musí přicházet s nadějí, pokud tam naděje není, není ani podpora pro reformy. Mnozí říkají, že nemáme peníze na to, abychom financovali růst. Ovšem, my máme studii, kde se říká, že eh, triliony eur každý rok se nedostanou finančním úřadům, nejsou vybrány finančními úřady. Kdybychom měli tento výběr daní, mohli bychom si skutečně dovolit financovat ekonomický růst pro Evropu. Když se tím zabývají média, eh, je to pravda, jak řekl pan eh, Cameron, je třeba vstát a eh, vstát a ucítit vůni raní kávy, ale je třeba tu kávu také vypít. Ano. Uh, Pan Cameron se nedávno setkal s paní Merkelovou a eh, opět, eh, oni také eh, slibují a my se eh, snažíme na tom také pracovat. Ale toto, eh, co vidíme, není, není férová integrace, tedy to, že se vydělají peníze a pak někteří si je eh, odčerpají někam jinam. Proč eh, nepostupujeme podobně jako Spojené státy. Třeba Spojené státy eh, bojují se Švýcarskem, aby přišli ke svým daním. Proč my to tak neděláme? I Lucembursko už eh, částečně ustoupilo. A my tedy potřebujeme skutečně společnou strategii proti daňovým únikem. Ano, eh, pokud na to budeme pracovat, pokud na tom budou pracovat naši ministři financí, určitě budou mít naši podporu. Samozřejmě je třeba se také eh, zabývat otázkou daňových rozdílů uvnitř Evropské unie. Nepotřebujeme jednotné daně, ale určitě potřebujeme jednotnou, jednotný základ výpočtu daní. Mnohé firmy se třeba stěhují do nizozemí, kde je to pro ně příznivější a to skutečně není fér. A pane ministerský předsedo, byl bych velice rád, kdybyste se trošku jinak postavil k daní z finančních transakcí, poněvadž to by také mohla být součást férové Evropy, férové integrace. E, proč se nechcete připojit k dalším zemím, e, které se touto cestou vydali? A na závěr, ano, ministerští předsedové e, evropských států plní svoji zodpovědnost na Evropské radě a spravedlnost a také daňová spravedlnost by měla být skutečně prioritou. Já myslím, že my skutečně můžeme takto přispět k férové integraci a o toho tady Evropa je. Ale férová integrace v eurozóně znamená daleko více integrace než v době, kdy Finsko si mohlo řešit své problémy. Ano, takže finský příklad ano, ale prosím férově a transparentně v rámci eurozóny. Toto pomůže Evropě. Děkuji vám. Děkuji a teď za Aliance liberálů a demokratů předseda této frakce Pan Frhovstad, děkuji pane předsedo, já bych chtěl poděkovat vám, pane premiére, za to, že jste přišel. Já souhlasím s mnohým, co jste říkal ve svém projevu a také, co jste říkali o tom útoku na bostonský maraton. Děkuji vám za váš projev, pane premiére. Já vím, že vy jste odborník na boj proti euroskepticismu, to také proto, že jste musel se vyrovnat s přítomností strany True Fins. A zvládl se to velmi dobře. Možná, že je také dobrá příležitost, jak si uvědomit, že tato e, rozprava už se netýká pouze Finska, ani e, už jenom e, Britska. Už to není jenom britský jev, ten euroskepticismus. Před dvěma dny, jak všichni víme, vznikla nová politická strana v Německu, Die alternative für Deutschland. Je to euroskeptická strana, která chce, aby Německo vystoupilo z eura, z eurozóny. Nicméně já si myslím, že to není ani tak alternativa pro Německo, jako spíše sebevražda pro Německo. Kdyby e, Němci udělali to, co ta strana navrhuje, já si myslím, že je to naprostá pitomost tím, že by se euro rozdělilo na dvě části, jedna jižní, jedna severní, nebo že by se ty jižní státy vrátily ke svým národním měnám. V každém případě je to e, rozpad eurozóny. A já si myslím, že eh, bylo dobře na to upozornit, že pokud je tady eh, jedna země, která by se měla takového scénáře bát a která by tím nejvíce utrpěla, tak je to právě Německo protože to, co eh, se tady eh, navrhuje, a tato eh, takzvaná alternativa, podle mě je úplnou tragédií. Nejenom pro Evropu, ale hlavně pro Německo. Je to rozpad evropské exportní mašinérie, byl by to konec německého hospodářského zázraku. A já to neříkám jen tak, pane předsedo, říkám to protože tady máme doklad, eh, že by tomu tak bylo. Já tady mám studii od ING, což je největší nizozemská banka, která má také velkou pobočku v Londýně, toto je tedy eh, ze City eh, londýnské. Myslím, že kdo jiný než v City by takovou analýzu měl udělat. A tato nezávislá analýza říká, že kdyby došlo k rozpadu eurozóny, tak by to vedlo k hospodářskému Eh, poklesu a největší, největší obětí toho by bylo Německo. Ty údaje, které tam jsou uvedeny, říkají, eh, eh, no, já si myslím, že by jste měl nechat vyrobit 80 milionů výtisků této studie a poslat to každému Němci. Pane Frostaty, o tom si musíme promluvit s rozpočtovým výborem. Takže ty důsledky jsou tady velmi jasné. Říká se tady v této studii, že měny hlavních eh, měn by potom devalvovaly, o to asi o 20%, eh, a tím by eh, prakticky všechen, veškerý německý export skolaboval. Druhý závěr té studie je ten, že nová německá měna by klesla na paritu s dolarem, to znamená, že by okamžitě ztratila 20% své hodnoty. A to znamená, že dovozy zejména energie, by potom byly příliš drahé. A poslední závěr v této studii ze City of London je ten, že rozpad eurozóny by vedl k poklesu německého HDP až o 10% během dvou let. To je všechno. Já už dnes. Ještě jednou to chci zdůraznit, to dneska pro Německo není žádná alternativa. To je sebevražda, je to noční můra pro Evropu a nikoli pouze pro Evropu, ale eh, pro Spojené království, protože v této studii jeden z velkých, jednou z velkých obětí bude Spojené království okamžitě přijde o 5% HDP, pokud dojde k rozpadu Evropy. Vážení kolegové, pane premiére, pro Německo žádnou alternativu nepotřebujeme, potřebujeme alternativu pro Evropu. To je ono. A pokud jsme politickou unii, tak to znamená, musíme mít Evropské ministerstvo financí, Evropskou vládu a tady reaguji na to, co hovořil eh, Josef Dol. Eh, potřebujeme evropský trh s obligacemi, evropské těleso, orgán, který eh, pro odlužování. Doufám, že s tím budete souhlasit. Potřebujeme, ehm, tedy máme dvě možnosti. Buď budeme jenom takovou konfederaci, takovým OSN evropským, Baltským, anebo budeme združenou Evropou. A doufám, že vy si tu ty dvě možnosti uvědomíte. Děkuji, pane Verovštate. A nyní za zelené eh, pan Kon Bendit. Pan... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Drazí kolegové, Začnu tam, kde skončil pan verštap, Pane premiére, vy jste 360krát tady opakoval jméno pravidlo. Pochopil jsem, že máte rád pravidla a to je základ demokracie, pravidla. Ale ve společenství je jedno pravidlo, které je důležitější než účetní pravidlo. A to je to, čemu se říká pravidlo solidarity. Ostatně vaše země, Finsko, je země, která má sociální soudržnost, eh, soudržnost, která je skutečně ohromující. Ale vy přijedete do evropského prostoru a máte eh, cháp chápání, tak trochu studené chápání ze severu. No, přicházíte ze severu, tak je to pochopitelné. Ale e, důsledkem toho je, že občas ne tak zcela chápete, co se skutečně v Evropě děje. Víte, občas mám pocit, že jste hovořil jako reprezentant Nokie. Tím, že jste, já vím, že máte Nokia, co byste měli jiného, jste opravdový fenomén, ale to není tím problémem. Opravdový finský problém eh, to není. Eh, chci tím říci, že dnes byste neměli solidární Evropu, kdybyste neměli eh, evropský rozpočet. To znamená evropskou odpovědnost, integraci. Máte pravdu, ale v okamžiku krize je to kolektivní odpovědnost, která eh, vlastně se musí projevit ve společných politických akcích. A jestliže zítra se nám nepodaří dospět k tomu, aby tento evropský příspěvek nebyl něčím více než jednotlivými národními příspěvky, nebož skutečně rozpočet s vlastními zdroji, pak vám řeknu velice jasnou zprávu. Víte, jaké je největší vítězství Margaret Thatcherové? Největší vítězství Margaret Thatcherové je, že měla 27 dětí, měla 27 evropských vlád, které všechny bránili eh, stejnou věc a I want my money back, chci mé peníze zpátky. To, o čem vy jste také i vy vyjednávali jako Finsko pro evropský rozpočet, to je vlastně hájení evropské solidarity a evropského projektu. A já doufám, že naši kolegové odmítnou se připojit k procesu odmítání toho společného rozpočtu, protože to, co vy nám navrhujete s redukcí 20% snížení strukturálních fondů, 25% pro Portugalsko, no to je tedy opravdu hrozné. A to znamená, že náš základ a Josef Doul, který vlastně je součástí zelených v Evropě, řekl, že pak, že se nám nepodaří eh, navrhnout nějakou věc, abychom snížili závažnost dluhů. Pořád můžete říci, ano, je to vina řecké vlády, je to vina toho a toho, ale nakonec je to vždycky lid, který platí a nese tího krize. A proto je třeba, abychom snížili dluhy pro jejich odlehčení, když Itálie platí o 1% méně, kdyby Itálie platila o 1% méně za své dluhy, měla by daleko více peněz pro znovu nastartování své ekonomiky. To znamená, že je důležité mít eh, společné záležitosti, abychom mohli umožnit znovu nastartování ekonomiky v těchto státech. Ale pane premiére, hovoříte-li o pravidlech, je tady skutečně velice důležité pravidlo. Nechte lid ale nepovolte, aby prostě museli žít v ne, v podmínkách, které jsou absolutně eh, nepřijatelné, protože to vede jedině k extremistickým projevům. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Konbendite, a nyní za evropské konzervativce a reformisty pan Kenenen. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že se připojím k tomu, co už zde zaznělo a e, vyjádřím soustrast e, americkému národu v důsledku události v Bostonu. Tak jak mnozí z vás Určitě rovněž zjistili i minulý týden byl smutný pro nás úmrtím Margaret Thatcherové. Před 25 lety Margaret Thatcherová eh, svým eh, proslulým proslovem v Brugách nastolila nový směr pro evropskou konzervativní politiku. A eh, ono je to relevantní do dneška. Já ji budu citovat. Potřebujeme nyní rozhodovat o dalších krocích, než abychom se nechávali rozstýlovat u utopijními cíly. Utopie se nedostaví nikdy, protože všichni si uvědomujeme, že by se nám ani nelíbila, kdyby nastala. A přesto dnes stále ještě soutěží různé utopické projekty mezi námi pro dnešní Evropě. Pro mnohé je více Evropy odpovědí. Pane premiére, s pomocí vaší vlády rada um, Mm, koncipovala dle mého názoru mnohem reálnější politiku i rozpočtovou. Já jsem rád a doufám, že se vám podaří eh, přesvědčit i své vlastní poslance o tom moudrém kroku. Někteří z nich chtějí utrácet ještě marnivěji než socialisté a rovněž eh, šílená politika finanč, daně z finančních transakcí eh, se tím ukočiluje. Gratuluji vám. Mnozí vlastně um,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 se odklonují od eh, cesty, kterou nastolil Jacques Delors, eh, od otevřeného trhu, eh, pro který, o který bojovala paní Tečerová. Pan komisař Verheugen odhadoval, že úprava, právní úprava stojí evropské hospodářství 6 miliard eur, což je čtyřnásobek finského HDP a přesto stále z nás plyne mnohem a více a více zákonů, přestože máme 6 26 milionů nezaměstnaných. Einstein jednou řekl, že definice šílenství je, že opakujeme stále totéž a doufáme, že se nám to jednou podaří a dopadne to jinak. Já si myslím však, že nastal čas jít jinou cestou. Pane předsedo, um, Evropa je stělesnění utopického myšlení. Vrháme se na něco, nepromýšlíme hospodářské důsledky. Ano, samozřejmě dluhová krize vše spustila, ale Evropa je pevnost budovaná na písku. Jacques Delors řekl sám, že Evropa nemůže existovat, aniž by neměla, eh, aniž by měla evropskou vládu a i tehdy už bylo jasné, že to není um, reálné. Uh, praví federalisté, jako váš kolega pan Stopě, eh, schvalují takovou cestu. A já si vzpomínám, že v roce 2006 v této sněmovně jsme zde měli vlastně malou tačrovou belgického premiéra pana Ferhovsata. Já si říkám, co pak se s ním děje. A pan Stup tehdy odmítl a řekl, nejsou tady federalisté, praví federalisté, spíš jenom takový skrytí. Já se vsadím, že dnes ve Finsku to opakovat nebude. Um, jen kdyby se podařilo to, že by více takových upřímných řečí tehdy zaznělo, tak bychom nemuseli bojovat s našimi problémy. Náklady na to utopické uvažování budou obrovské a i ve vaší zemi, ve Finsku všichni víme, kolik stojí to zachraňování. Um, ve Finsku je jasné eh, z zeměpiské polohy, že eh, to vypadá trochu odlišně, ale ani Finové si nepřejí, aby příliš mnoho jejich prostředků plynulo na jich. To známe z prohlášení vaší ministrině financí. A kolik bude Evropa stát dlouhodobě? Musíme neustále obtížně rozhodovat. Musíme však rozhodnout s konečnou platností. Pokud tento gordický úzel nepřeřízneme, tak budeme zabředávat stále hlouběji do krize. Bývalý komisař Bolkenstein, který je z vaší politické rodiny, pane Verštave, minulý týden vše vysvětlil vystihl, když řekl, Evropa se zdá, že je um, lékem na spaní, která nás nechává uspávat a um, nedovoluje pravý um, pravou soutěž, hospodářskou soutěž. Ano, i liberálům se někdy něco podaří, pane konbendite. My bychom měli osvobozovat volný trh, restrukturalizovat ekonomiku, provozovat eh, živější obchod. Eh, tak by se Evropa měla utvářet. Pokud jsme se pokusili naučit se něčemu od Tačerové, tak změna je pouze možná, pokud se o ní popereme. Eh, mimo tuto budovu je touha, aby Evropa stála na silnější ekonomice, Americe eh, decentralizovala moc. Po 25 letech eh, proslov zbruch je stále aktuální. Neopakujme chyby z minula. Místo toho ubírejme se cestou jinou, novou. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kelenene, a nyní pan Etterho za EFD. Pane předsedo, srdečně vítám svého premiéra v Evropském parlamentu. Až kolega skončí, tak budu moci hovořit dál. Pane Frhovštate, my to všechno víme. Nyní má slovo pan Terho. Děkuji vám, pane předsedo. Začnu ještě jednou od počátku. Chci zde srdečně uvítat pana premiéra Katajnena v Evropském parlamentu. On hovořil ve svém projevu o spravedlivé integraci v Evropě. Na to existují různé názory. Podle mého názoru jsou příjmové rozdíly nespravedlivé. Vy jste také hovořil o vnitropolitických tématech ve Finsku a jak spravedlivě se s těmito nakládá. Zde v Evropském parlamentu můžeme hovořit otevřeně a my jsme si také vyslechli vaše vize. Já akceptuji váš principiální směr, ale mne by zajímalo, jak to konkrétně bude dopadat na občany. Angela Merklová často hovořila o svém přání silnější integrace Evropy a o tom, že by se Evropa měla stát federálním státem. Ale pro budoucnost existují ještě další představy. Pane premiére, můžete nám ještě říci, co si představujete pod pojmem spravedlivá integrace. Znamená to, že chceme udělat z Evropy federální stát? Byla by toto férová integrace? Já si myslím, že my všichni musíme posílit společnou zodpovědnost a nyní pan Gustafsson za GUE NGL. Pane předsedo, Stejně jako mý kolegové, i já bych chtěl vyjádřit svou soustrast obětem, které tedy byly oběti strašlivých atentátů včera postnu. Já chci také srdečně uvítat pana premiéra Katinena v Evropském parlamentu. Já jsem byl devátým řečníkem na seznamu a chci také říci, že Švédsko a Finsko nejsou pouze sousedy a jsou geograficky vedle sebe, ale máme velice těsné vztahy. Já jsem se dokonce narodil ve Finsku, než jsem se přestěhoval do Švédska. Já bych rád zdůraznil, že GUE NGL má poměrně jednotný názor na tento neoliberální směr v Evropě, nebo to je politika, kde se nejvíce ctí zájmy bank a lidé to musí akceptovat a odnášejí to vlastně tím, že je tady velká nezaměstnanost. My máme obrovskou nezaměstnanost. Prakticky každý čtvrtý, pátý člověk eh, pod 25 let jsou nezaměstnaní a to je především ve Španělsku a v Řecku. A nezaměstnanost mladých lidí stojí dnes více než celý rozpočet EU. Mezinárodní červený kříž se tímto také zabývá a také bylo konstatováno, že dochází k velké bídě a nedostatku potravin. Na jihu Evropy eh, je dnes situace tak špatná, která byla kdysi dávno před válkou a také Červený kříž řekl, že situace v budoucnosti se příliš nezmění a nejvíce postiženi jsou ženy a potom také příjemci dávek. Také trh práce pro ženy se snížil a vztah také základna pro ekonomickou nezávislost se snížila. Ženy potřebují silnou sociální infrastrukturu, potřebují také péči o děti, o starší občany, ale často zodpovědnost se přenáší na rodinu a na ženy. Na tomto pozadí jsem rád, že mohu konstatovat, že jeden z nejdůležitějších cílů spočívá v tom, že se má odstranit příležitost příjmová diference ve Finsku a to by mělo také platit pro Evropu. A proto na vás mám dotaz. Jakým způsobem bude pracovat finská vláda tak, aby se tyto příjmové rozdíly odstranily? A jak také budete na tom pracovat, aby toto se stalo cílem v Evropské unii? Vy ve svém vládním programu říkáte, že vaše vláda je pro daň z finančních transakcí, ale přesto jste se rozhodli nepřipojit se k těm evropským zemím, které chtějí tuto daň zavést. Proč jste se takto rozhodli? A po tom chci ještě zmínit to, že vy jste hovořil o tom, že potřebujeme více Evropy. Já bych spíše to formuloval tak, že bych řekl, že potřebujeme jinou Evropu a není paní Sinclair. Děkuji. Pane předsedo, nejdříve bych se ráda připojila k komentářům ohledně bostonského výbuchu soustrast rodinám a e, přeji e, zraněným, aby se co nejdříve uzdravili. Terorismus nesmí uspět. A nyní k debatě o budoucnosti Evropské unie. Já musím říci, že obvykle nemám, <laughs> nemám lehký úkol, když se snažím vše shrnout do minuty, ale tentokrát to není tak strašné. Jakou budoucnost má EU? Jako sovětský svaz, který úplně ignoruje názory lidí, neřídí se referendy nebo je neorganizuje a pokud ano, e, tak na neustále volá po nových, když to nedopadne jak chce. E, obvyklým lidem se posmívá, okrádá je, úplně ignoruje okupační e, jednotky v severním Kypru, přestože je to součástí EU a má neuvěřitelný status nositele Nobelovy ceny. Je to budoucnost EU? Ne. Budoucnost Evropské unie je absolutní selhání. Nemá demokratický mandát, e, zklamali jste občany, Evropská unie selhává a proto musí Spojené království s ní vystoupit co nejdříve. Děkuji, pane ministerský předsedo. Brzy se budete cítit jako ve Finsku. Další jsou paní Korhola, Jakonsariet Meky a Hasi. Takže najednou se přenášíme do finského parlamentu a jsou to čtyři ženy. Začínáme paní Korholou, ale paní Korhola musím zde upozornit trochu na čas Eh, byl bych velice vděčný, kdybyste se držela řečnické doby. Pokusím se, vážený eh, pane ministerský předsedo. Správně jste se zde zmínil o spravedlivých pragmatických hodnotách při integraci v době finanční krize. Zatímco populisté v různých zemích opakují svá mota týkající se selhání EU, my jako EPP se snažíme soustředit na mm, tom, jak směřovat evropskou ke hospodářství, k růstu a vyhnout se vážným problémům. Pan eh, předseda Dol minulý týden v Dubrovníku řekl, že logika spočívá v tom, že se soustředíme na růst, abychom byli schopni vytvořit pracovní místa. Dále budu hovořit finsky. Je samozřejmé, že každý členský stát chce své peníze zpátky, ale všichni si uvědomujeme, že to není možné, protože logicky, pokud by si každý vybral zpátky své přispění, tak by neměl žádný smysl dávat ty peníze do oběhu. Samozřejmě někteří si myslí, že chceme, aby se nám vše vrátilo. V tom smyslu všichni chceme své peníze zpátky. A když to uděláme společně, tak se to podaří, ale pouze pokud pokud všichni budeme respektovat základní evropské hodnoty a takto eh, chápu eh, proslov pana Katajnena. Ano, prohlubování vnitřního trhu není až tak sexy, ale to je ta oblast integrace, která se projeví v peněženkách evropských občanů. Ehm, oblast s největším snad potenciálem pro růst je společný digitální trh, kde Finsko je tím obrovským čampionem. Ráda bych poblahopřála naší vládě, eh, protože vše se musí eh, podařit i celoevropsky, ale bohužel to tempo není tak, jak bychom si představovali. Všechny instituce, ale zejména členské státy nesou zodpovědnost za pokrok v té oblasti. Já jsem v současné době stínovou zpravodajkou u navrhované směrnice o společném řízení autorských práv a po několika diskusích se zainteresovanými stranami bych ráda přednesla pár obav Kreativní průmysl sehrává obrovskou úlohu při eh, růstu, vytváření pracovních míst a proto bychom měli prosazovat úlohu těch, kteří přicházejí s kreativním obsahem, hudebníků, autorů, skladatelů, eh, protože tam je právě důležité, aby se to řešilo na celoevropské úrovni. Jasným rizikem, pokud se to nepodaří, je ztráta jak konkurenceschopnosti, tak i mm, jazykové eh, diverzity. Mm, předseda přerušuje. Dámy a pánové, já vás žádám, abyste se posadili, abych byl, vám, byl bych vám také vděčen, kdybyste se zúčastnili debatu a ne interních rozhovorů. Jinak žádám, aby také jednotliví ceremoniáři vás na to upozornili. Takže já vás ještě jednou žádám, pánové ceremoniáři, zřízenci, požádejte kolegy, aby se buď to býval, aby se buď to bavili mimo sál. A nyní jsem také dostal dotaz, proč pan Katajnen nyní neodpovídá na dotaz. Nám bylo totiž signalizováno že frakcemi, že se má jednat o celkovou debatu. Takže vy, pane Svobodo, to je zřejmě výsledek jiných diskusí. A nyní má slovo paní Jakoncary. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan poslanec Terho se pokusil položit panu premiérovi obtížné otázky. Já bych eh, měla takovou meziotázečku ráda bych se pana premiéra zeptala, jaký je jeho postoj a postoj jeho frakce k Evropské unii. Ale ráda bych vyslovila eh, svou, eh, svůj respekt před panem premiérem, protože jak ve Finsku, tak v Evropském parlamentu eh, vždycky hovořil a podněcoval evropskou diskusi a myslím si, že je důležité o tom hovořit zejména dnes, kdy euroskeptici se snaží převzít nadvládu nad atmosférou. Eh, je nutno, aby došlo k hlubokým změnám a je třeba o tom diskutovat, například o volném pohybu, o hodnotách demokracii. To vše je tady spochybňováno, ale existují také dobré příklady pro diskusy pro význam občanů v této diskusi a jejich zapojování. Například diskuse o e, daňových unicích, o e, daňových rájích a tak dále. To je diskuse, která by ještě před několika lety byla nemožná. Lucembursko a i jiné státy, dokonce i David Cameron, mm, se pustili do toho tématu a řekli, že daňová čest je důležitá tím faktorem. V Dublinu minulý týden se také postoupilo dopředu v této oblasti a to je dobré. Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc, na kterou se zeptal již pan Gustafsson a sice bylo by možné, když chceme transparentnost, když voláme po čestnosti a upřímnosti, a vyžadujeme morálku. Bylo by možné, aby finská vláda se chopila také otázky zdaňování finančních transakcí, protože to je velice důležité opatření, zejména k potírání eh, finanční eh, daňových oáz. Dobře, za, finance, za ALDE. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěla poděkovat panu premiérovi, že přijel mezi nás. Premiérové státu jsou nám vždy vítaní a důležití hosté. Ne vždy jsme stejného názoru, ale přece jenom bych ráda slyšela konkrétnější vize, protože vize potřebujeme. A když před rokem ještě bylo takovou dalekou vizí, že dojde k vypořádávání se s daňovými oázami, je to dnes možné, ale k tomu je zapotřebí vůle. Komise řekla, že daňová konkurence a také daňové úniky členských států eh, znamenají miliardové ztráty pro členské státy. Potřebujeme vize k odstranění daňových rájů. Nové členské státy podporovaly bankovní unii. Potírání korupce a potírání daňových oáz ještě není dostatečným způsobem rozjeto. Tady je potřeba, aby se událo více. Pane předsedo, Evropská unie se také zaobírá svou budoucností a sice tím, zda budeme schopni vytvořit spolkový stát, federální stát, zda budeme schopni odstranit strukturální nedostatky Evropské unie a k tomu bych od vás ráda slyšela něco konkrétnějšího, protože k tomu potřebujeme návrhy a vize. A slovo má teď paní Agornat Hasi a ještě jednou žádám kolegyně a kolegy, aby se posadili. Paní Hasi, milí kolegové, milé kolegyně. Daňové uniky stojí miliardu dolarů evropské daňové poplatníky. Integrace eh, se neubírá rovnoběžným způsobem a rovnoměrným způsobem, když tady máme eh, prostě daňové oázy a nejsme schopni je dostatečným způsobem zavřít. Musíme se postarat o to, abychom neupadli eh, do eh, koloběhu, který nás bude stahovat stále níže, eh, protože jsme viděli, že Evropská unie pro sociální stát i pro obyčejného člověka musí dodávat finanční základ a proto je třeba bojovat proti těmto daňovým rájům a potřebujeme také daň z finančních transakcí. Lituji, že Finsko rozhodlo eh, opačnou věc. Grazie Presidente. Beh, ho sentito nel dibattito che qualcuno era sorpreso del... Pane předsedo, na počátku bylo řečeno, že jsme překvapeni vzrůstajícím populistickým hnutím v Evropě a tady zřejmě někdo udělal něco špatně, jinak by tomu nebylo. To souvisí také s evropskou politikou v mé zemi, v Itálii. A u nás bankrotuje stále více podniků a právě proto Evropa se musí otočit o 360 stupňů. V obchodní politice musíme chránit své zboží, nesmíme dovolit a akceptovat nekale dovezené zboží z třetích zemí. Existuje celá řada bezpečnostních problémů a já tady myslím také na euro, který nefunguje tak, jak to bylo zamýšleno právě také pro jižho evropské země. Také my E, Evropská centrální banka se musí více zabývat podniky a méně bankami a musí podporovat investice. A nyní ještě jedna další věc. Na místo toho, abychom dali miliardu eur Turecku na vstup, proč nepoužijeme tuto miliardu pro naše podniky? E, kolegyně, kolegové, máme velké spuštění, spuštění nemohu vám dát nyní slovo. A nyní za nezařazené pan Bronz. Děkuji. Pan premiér zde hovořil a také hovořil ke konci eh, března o regionální eh, integraci Evropy a EU hovoří o demokracii a o svobodném projevu, ale potom na druhé straně jsou kvůli tomuto lidé uvrhováni do žaláří. A tady máme eh, hodnoty, které nejsou vždy respektovány. Potom se také hovořilo o regionální integraci, která se odehrává po celém světě. A co pove, k čemu povede regionální integrace? To povede k tomu, že se sníží obchodní bariéry, ale především se říká, že Evropa musí být eh, konkurenceschopná v oblasti obchodu. Děkuji vám, pane kolego, děkuji vám za slovo. A nyní má slovo paní Gal Pelc za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji Vážený pane premiére, já vám děkuji za vaše myšlenky a také za to, že jste hovořil o čestné integraci a o důvěře a věrohodnosti. Já chci také současně říci, že s vámi souhlasím i v tom, že naše návrhy jsou smysluplné až tehdy, jestliže jsou součástí celkového systému a také se stají e, součástí mechanismu na boj s krizí. My musíme udělat takové kroky, které budou i krátkodobé a povedou ke konkrétním cílům. Bohužel se mi zdá, že Evropská komise předkládá stále nové návrhy, ale neřeší jejich praktické dopady a břemeno nadále nesou členské státy a občané. Mám radost toho, že zde hovoříme také o nezaměstnanosti mladých lidí že jsme vyslechli hlasy těchto mladých lidí, ale na tuto situaci nereagujeme dostatečně rychle a efektivně. Podle mého názoru by tento proces měl být urychlen ne tím, že budeme vznášet další a další návrhy, ale my potřebujeme konkrétní kroky, abychom zmonitorovali problémy a také konstatovali jejich uh, těžiště. Já s vámi souhlasím, že musíme respektovat společná pravidla a společné hodnoty a také musíme společně zodpovědně eh, smí, přemýšlet o naší budoucnosti. Nesmíme základní hodnoty pošlapávat. Musíme je respektovat v současné době i v budoucnosti. A nyní pan Paksas. pone pirmininke kolegos kas penktas jaunuolis vakarų europoje je bedarbis. pane předsedo pane ministerský předsedo každá mladá osoba eh, která je nezaměstnaná má pocit že je ta krize nekonečná stále se to vlastně prohlubuje, zejména z pohledu nezaměstnosti mladých. 50% eh, mladých Španělů je nezaměstnaných, jejich platy dosahují sotva 45% dospělých Ono to se odehrává v Paříži, v jiných hlavních městech. Často se jim říká eh, submisivní, žebrající, bez iniciativy a eh, zanedlouho uslyšíme nebezpeční lidé všech zemí sjednoťte se. Na začátku 20. století si vedoucí mocní uvědomili, že dělnická třída potřebuje střechu nad hlavou a oblečení. Současní mocní si musí uvědomit, že přece musí vyřešit situaci mladých lidí. Jako další za eh, frakci nezávislých pan Štátler, pane předsedo, pane premiére. Mě váš proslov zdrtil. V Evropě zažíváme krizi, nezaměstnanosti, financí, strukturální krizi. A co je vaše odpověď? Tři body. Integrovaný trh s energií. O tom se můžeme bavit. Mohl by ji případně vyřešit, když já tomu nevěřím. A pak navrhujete konkrétní obranou politiku. Jak chcete vyřešit krizi obranou politikou? Pak navrhujete rozšíření. My jsme přece ještě nebyli schopni vstředat to stávající rozšíření, tak jak může krizi vyřešit další rozšíření? S jediným konkrétním návrhem jste nepřišel. Pouze hovoříte o nějakých utopických politikách. Já jsem z eh, Rakouska a ehm, ani to, co hovoříte o Rakousku, tu krizi nevyřeší. Mladí lidé ve Španělsku, eh, v Portugalsku, v Řecku, na Kypru, ti z vás pracovní místa mít nebudou, když hovoříte o nějaké obrané politice. Tady se musí obnovit konkurenceschopnost, tady se musí eh, zvetit hospodářství a ne nějaké Bůh ví, jaké návrhy zde přednášet. Děkuji za EPP, pan Mitchell. Pane předsedo, já si myslím, když chceme vědět, eh, kam se ubírat, tak musíme vědět, odkud přicházíme. A jedním z problémů, který já tady vidím, znám například takového 30-letého litevce a on vůbec o berlínské zdi neví nic. My lidem nic nevykládáme o jejich dějinách, o rozdělných dějinách, o železné opomně. Eh, Není Jediné slovo, které se neustále opakuje, je šetření, než aby to byla stabilita a konsolidace. A zejména, pane předsedo, nedáváme lidem naději. Nehovořím o falešných nadějích. My lidem neříkáme, proč přistupujeme k určitým opatřením. Dlouho nikdo nevěřil tomu, že ECB je schopna bránit společnou měnu. Oni to nyní dokázali, ale my to musíme lidem vysvětlit. Například Evropská investiční banka, to jim musíme říci, bude tím správným nástrojem pro stimulaci hospodářství, pro naději. Nepotřebujeme pouze stabilitu, ale i e, příslušné oživující signály a musíme to mít vše pod kontrolou. Máte ještě 30 vteřin, pane prezidente? Já mám. Děkuji. Chci tedy ještě dodat, že ve vztahu eh, k situaci, v níž se eh, ocitáme, po pádu berlínské zdi jsme hovořili o tom, že vznikne germánská Evropa, případně evropské Německo. A rychle se to zvrhlo eh, v diskuse o měně. A nyní se snažíme dohnat to stavbu těch základů, která se nám tehdy nepodařila. Konsolidace bank by měla být tím posledním krokem, ano, ale nyní potřebujeme eh, ty stimuly a právě Evropská investiční banka by mohla být tím správným způsobem. Děkuji, pan Kela. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji vám za váš pragmatický optimismus a vy jste vycházel především z respektování společných hodnot a pravidel. Já tady uvedu tři příklady. První věc je transparentnost. Bylo eh, zmíněno, že miliarda euro se ztratí každý rok kvůli daňovým únikům. A my potřebujeme proto kontrolu, jinak nebudeme vědět, kde se nalézáme. E, z ekonomist internetu byla taková, eh, takový obrázek, který ukazoval Kypr jako potápějící se loď. A za druhé, tady máme solidaritu. Tady eh, potřebujeme závazek na straně jedné a na druhé straně důvěru a jde o to, abychom také vybředli z krize důvěry. A ještě jednou, potřebujeme informace o skutečné situaci. Budeme mít k dispozici dispozici peníze, finanční prostředky, anebo musíme udělat eh, další reformy. A zdá se to, že lidí, kteří hlasují pro reformy, je více než ti, kteří eh, pracují na reformách. A za třetí, my musíme docílit konkrétních výsledků. Já bych chtěl nakonec citovat Margaret Thatcher, která řekla, fakta musí být měněna politiky a nebo státníky, tak jako to byla Margaret Thatcherová. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt... Dámy a pánové, já vás žádám, abyste se usadili a pan premiér Katajnen bude hovořit. V současné době se tady pohybuje po sále asi 50 kolegů, kteří vedou bilaterální jednání. Nevím, co si o nás pomyslí diváci na galerii, ale myslím si, že není důstojné, že tady kolegové hovoří a další většina kolegů je, jim nenaslouchá a baví se. Myslím si, že toto je nedůstojné. ale normálně se na galerii netleská, ale přesto divákům děkuji. A nyní má slovo pan premiér Katajnen. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za vaše příspěvky byla zde velká diversita eh, názorů a to mi připomíná naší koalici složenou ze šesti členů. Zde jsme slyšeli celou řadu názorů a přesto musíme dospět ke kompromisu a najít, snažit se najít cestu vpřed a přitom je jenom jeden premiér. Ano, dámy a pánové, já bych chtěl citovat Margaret Thatcher, a také někteří z vás e, ji zmínili ona jednou řekla, že peníze nepadají e, z nebe, my je musíme sbírat na zemi. A to je velice velkou pravdou. My všichni určitě sdílíme v tomto její názor. Já bych se chtěl vyjádřit například k právnímu státu a k unii založenou na respektování pravidel. Eh, jestliže budeme respektovat pravidla, pak to neznamená, že bychom prosazovali hardline přemýšlení v Evropě. Eh, právní stát by mohl také posílit demokracii, neboť eh, to je jako když máte fotbalový tým eh, a hráli byste fotbal, aniž byste respektovali pravidla. Takže EU je unie pravidel a také demokracie. My musíme zdůraznit, že musíme postupovat podle našich společných pravidel a musíme také respektovat právní stát. Jinak nemáme nic. Jinak budeme eh, mužstvo eh, s krásnými slovy, ale nemáme společný cíl a závazek. A právě proto jsou pravidla a právní stát tak důležité, podle mého názoru. Mnozí z vás i já jsem znepokojen budoucností sociální společnosti. Zdali konsolidace rozpočtů příliš mnoho dopadá na sociální společnost tržní hospodářství. My sociální tržní hospodářství chápeme tak, že musíme být dostatečně konkurenceschopní, abychom měli dostatek peněz na sociální společnost. Ovšem sociální společnost je předpokladem pro rovné možnosti pro všechny. U nás máme velký zahraniční obchod. 50% veškerých příjmů je ve Finsku ze zahraničního obchodu. A abychom byli dostatečně sociálně schopní, pak musíme být také konkurence schopní globálně, protože sociální e, společnost nemůže být financována pouze z daní e, finských daňových poplatníků, ale my musíme také zlepšovat naši globální konkurenceschopnost tak, abychom mohli posílit sociální společnost ve Finsku, která nabízí rovné příležitosti pro všechny. To je jeden z důvodů, proč jsme snížili náš rozpočet asi o 3% HDP v minulém roce. To je proto, abychom zabezpečili sociální společnost. My jsme také snížili korporátní daně, tak aby naše země byla konkurenceschopnější. Máme velice dobré vzdělání ve Finsku máme také dobré inovační prostředí a my jsme do sociální společnosti celá desetiletí investovali a nyní z toho chceme získat aktiva a finanční prostředky. A fiskální disciplína je nejlepším základem sociální společnosti. To je základní pravidlo. A pak tady bylo ještě několik kolegů, kteří hovořili o vzájemných dluzích My jsme měli již společné rozpočty a na počátku, neboť Eh, na počátku Evropského společenství všechny eh, a na začátku eura dostávaly všechny státy peníze za stejnou cenu, ale nejsem si jist, zda a potom ze společenštění dluhu by nás vyvedlo z této situace. My potřebujeme především uh, dlouhodobá řešení. Pokud budeme mít evropské dluhopisy, pokud chcete vytvořit eh, evropské dluhopisy, které by bylo eh, solidární, tak by to bylo pro mě jako náboženství bez ďábla. V této této speciální situaci, v zvláštní situaci, jsou některé země pod eh, těžkým eh, tlakem, na ně eh, dopadají příliš velké dopady z hlediska trhu. Ale jestliže umožníme, aby tržní síly udělaly stejné chyby jako v prvních desetiletích e, existence Evropy, pak nám to nepomůže. Finanční trhy nedělají rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. V tržním hospodářství musí musíte vědět, kam investujete a pak tady existují různá rizika v jednotlivých zemích a v jednotlivých podnicích. A právě proto já bych věnoval větší pozornost konkurenceschopnosti, která povede ke konsolidaci konsolidaci rozpočtu. To dělá například Portugalsko a Irsko a již vidíme určité výsledky. Na, jsem navštívil Portugalsko, sešel jsem se s občany a získal jsem dojem, že hodně Portugalců bojuje se svou ekonomickou situací. A že mohou také přijít o střechu na hlavu. A v Irsku již se udělal určitý pokrok. Horečka se zmírnila, ale nadále tady je příslušná nemoc ale vidíme, že situace se lepší, například v Portugalsku. Já nemohu žádat eh, trpělivost od portugalských občanů navždy, ale až začnou tyto země také konsolidovat eh, své rozpočty, pak bychom jim také měli pomoci. My musíme zabezpečit, že budeme eh, být po boku těchto zemí, ale oni, tyto země především musí vyřešit svou vlastní situaci a dospět k dobrým výsledkům. Pane předsedo, velice stručně bych chtěl ještě okomentovat to, co řekl pan Kelenen. V Evropská unie byla velice dobrá pro Finsko. My jsme zlepšili naši ekonomickou situaci Eh, také se v souvislosti s Evropskou unii zlepšil náš zahraniční obchod a naše sociální společnost také souhlasím s panem Verhofstadtem, který hovořil o důležitosti Evropy. Nemůžeme ani spekulovat o pádu Evropy, protože Evropa eh, usnadňuje náš život. My také jsme hodně udělali v rámci eurozóny a eurozóna v budoucnosti za několik let bude se posílí. A pokud se týče federalismu, já jsem se snažil hovořit pouze o faktech. Nehovořil jsem o abstraktních tématech, jako je federalismus. Jestliže se někde o e, e, zeptá, zdali jsem přítelem federalismu, tak se musím zeptat, jak kterého, německého, amerického nebo britského. Já jsem se snažil říci, co potřebujeme udělat pro Evropu, tak aby byla konkurenceschopnější, silnější a více jednotná. A my bychom měli se bavit o tom, co musíme zreformovat, čím jsme v Evropě spokojeni a jaké jsou před námi největší výzvy. Takže daň z finančních transakcí, já chápu zdůvodnění této daně. Já proti ní vlastně nic nemám ale jestliže bychom převzali tuto daň ve Finsku a Švédsko či Estonsko by ji nikdy nepřevzalo, pak by nám to více uškodilo. A daňové úniky já jsem rád, že Evropský parlament nyní bojuje proti daňovým únikům. Nemůžeme si dovolit situaci, která existovala do posud. Takže jo, také souvisí s konkurenceschopností Evropy. Musíme najít konkrétní řešení pro zamezení daňových úniků. Jsem rád, že se do tohoto zapojuje také Evropská komise. Většina z nás jsou pro transparentní tržní hospodářství, protože jenom tak můžeme vytvořit dobrou a prosperující společnost pro naše občany. Děkuji vám za tuto rozpravu. Děkuji, pane ministerský předsedo Katajnene. Tímto, dámy a pánové, uzavírám tuto rozpravu a přecházíme k hlasování, které povede kolega Vidal. Kde ho máme?